k eh, řízení a zprávě internetu. Prvním řečníkem za komisi, a také jo, tady vidím, je místo předseda Andrus Ansip. Jakmile eh, zaujme místo, dostane slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Komise vítá iniciativu parlamentu přijmout usnesení o obnovení mm, Internet Governance Forum, eh, což i poukazuje na různé významné aspekty stávající diskuze o internetu. Toto téma je prioritou pro Evropskou komisi. Těším se na spolupráci s parlamentem, tak abychom eh, dále i mohli tedy eh, zlepšovat eh, internet a governance, řízení internetu, což je důležitý zdroj pro rozvoj evropské společnosti. Minulý rok komise přijala sdělení o této pomise, politice a e, Rada přijala své závěry e, v listopadu, což nám hodně pomůže v této globální diskuzi. Evropský parlament a komise spolupracují bok po boku, a to především v kontextu IGF, tohoto fóra. Chceme e, propagovat jednotný internet, který bude se opírat o dodržování lidských práv a základních svobod. Komise se těší že bude s vámi nadále v tomto pokračovat. E, toto usnesení parlamentu je dalším krokem tímto směrem. Rovněž i přichází ve správný okamžik, poněvadž rok 2015 bude kriticky důležitým rokem pro e, e, řízení internetu. Text usnesení správně uznává a reflektuje význam Eh, stávající diskuze v EU. Náš společný cíl je zajistit, že internet zůstane skutečně s eh, globálním zdrojem svobodným a ne, že si ho bude uzurpovat pár osob nebo eh, nějaké zájmy ekonomické či politické. Internet má být pro každého. Potřebujeme tedy systém spolupráce, důvěry, a jasná pravidla, která eh, budou tohoto zárukou. Proto je třeba zvýšit globální rovnováhu a legitimitu stávajícího uspořádání fungování internetu. Jak víte, eh, komise uvítala rozhodnutí minulého roku, rozhodnutí vlády USA eh, ty hlavní tedy eh, funkce domenové převést eh, na mm, komunitu eh, těch multi-stakeholders. A dále nás čeká Singapur a já doufám, že tam učiníme velký pokrok ve velice citlivých agendách, jako ty, které se týkají ikon třeba, nebo mm, odpovědnosti. Ale samozřejmě já já eh, vím, že tedy The main challenge ahead is to ensure that the right a vím, že tedy ICANN je velice důležité a je třeba, abychom se zaměřili na to, co se děje tedy v kontextu eh, revize výsledků Světového samitu o informační společnosti. Jak asi víte, ale obnovení eh, eh, fungování IGF je věc, o které se hovoří a v tomto kontextu se to bude řešit. I see some worrying signs coming from... Jo. Samozřejmě tento eh, proces mm, neustále tedy ale eh, tlačí na multilaterální přístupy. Je třeba zajistit, že eh, světový summit a informační společnost, že mm, nepovedou k tomu, že bychom zavedli nějaké silnější vládní státní kontroly nad internetem. Také podporujeme i silnější IGF, tedy finančně silnější i co se týče obsahu, který bude projednávat, což je zásadní pro garantování stability a bychom i e, splňovali očekávání mezinárodní komunity. Také i potřebujeme další platformy, které doplní tuto diskuzi o Internet governance, ale bez toho, aniž by docházelo k překrývání této činnosti. A a e, i e, já jsem velice rád, že patřím tedy do e, koordinační skupiny Net Mundial Initiative a spolu budu, zavázal jsem se, že budu tedy podporovat ten model, který nazýváme multi-stakeholder. Děkuji a nyní zde máme řečníky za politické skupiny, za prvé za EPP a na minutu a půl Pilar del Castillo Vera. Děkuji, děkuji pane předsedo. A vítejte zde. Já chci přivítat, pane Ansipe. Dnes diskutujeme o usnesení, které má určitě podporu, nebo bude mít podporu, zítra bude mít podporu drtivé většiny a cíl je jasný. Zde máme celou řadu otazníků a otázek, o které jde, ale hlavní cíl je vyslat jasný signál, tak aby toto fórum Internet Governance Forum, aby skutečně začalo rozvíjet svoji činnost a mm, samozřejmě zde e, tento rok, v roku 2015, e, buď se obnoví nebo neobnoví mandát, to je právě ta otázka, kterou si klademe zde v parlamentu. A na základě minulé zkušenosti, kdy my spolu bok po boku jsme participovali na tomto s komisí, tak je pro nás důležité, aby to fórum bylo obnoveno, protože ten, eh, právě ten charakter eh, těch mnoho stran, ten multi-stakeholder charakter je velice důležitý. Zde je velká hrozba že eh, že tedy mm, internet eh, by mm, mohl tedy se rozvíjet bez eh, tohoto přístupu multi-stakeholder. Proto je důležité, abychom my vyslali jasný signál a to, že a což samozřejmě podporuje komise i rada, i všechny členské státy, abychom všichni podpořili tento apel, Eh, vyslaný do OSN, tak aby OSN podpořila obnovu tohoto mandátu, tohoto fora. Děkuji. A příštím řečníkem na dvě minuty, eh, za dvě minuty za sociální eh, demokracie Petra Kamerevert. Děkuji, pane předsedo. Zajímavá uskupení eh, z více než 100 států se sešly v Istanbulu. Otevřeným cílem tohoto eh, fóra je to, aby se tedy zlepšilo fungování internetu a abychom se inspirovali diskuzí, která se tam povede. Eh, mandát tohoto fóra je dán OSN a vychází zpráva na svobodu projevu. Toto fóru, fórum by mělo být celosvětově respektováno. Jde, nejde pouze o regulaci, jeho úkol je mnohem komplexnější. Současné nejpalčivější problémy se týkají přístupu k informacím a uživatelských práv internetu. I letošní fórum v Davosu eh, se zabývá těmi nejdůležitějšími úkoly eh, spjatými s internetem. Jde o to, že můžeme pozorovat negativní koncentraci moci a jde o to, aby se všichni lidé na světě mohli navzájem na internetu neutrálně propojit. Ve Spojených státech eh, se <clears throat> rozpoznala znamení času a myslím si, že i my v Evropě bychom se měli neutralitou sítě zabývat. Měli bychom tedy bojovat proti blokacím, blokování a zpomalování a tím tedy eh, podporovat konkurenci. Ne, nenalétněme retorice eh, zdejších provozovatelů internetu. Myslím si, že bychom tady měli eh, dbát na volnou soutěž, protože eh, tato diskuze eh, se týká mnohem důležitějších otázek než ekonomických aspektů. Myslím si, že musíme tedy platformu internetového fóra pro zprávu internetu i nadále podpořit. A nyní za EKR na dvě minuty promluví Vicky Ford. Děkuji vám. Internet musí být otevřený, ale bezpečný, přístupný, ale eh, finančně dostupný, eh, přitažlivý, eh, rozmanitý a dynamický. A v Evropě máme skvělé východisko. Světové ekonomické fórum uznalo, že mezi třemi nejpřipravenějšími zeměmi na technologie jsou právě evropské země. Nicméně eh, my eh, musíme eh, zajistit, aby spotřebitelé věděli, že jejich data jsou v bezpečí, tvůrci, aby věděli, že jejich duševní vlastnictví má hodnotu. Investoři musí vědět, že my investoři nebudeme pořád měnit pravidla, která se týkají jejich investic a podniky musí vědět, že mají mít rovné příležitosti, kde malé země nebudou nefér blokovány velkými a noví inovátoři starými. Otevřený internet je eh, zcela základní, ale abychom zajistili eh, když budeme hláť, eh, tedy, mm, mm, hájit neutralitu sítě, tak nesmíme blokovat budoucí inovace. Eh, když eh, budeme se snažit o soukromí, nesmíme podkopávat bezpečnost společnosti a našich dětí. Když budeme chránit data, nesmíme klást ne překonatelné překonášky malým podnikům, protože jinak nepochopíme, co vlastně nám mohou přinést velká data. Musíme se starat o e, základní e, pravidla, základní práva, ale také musíme reagovat, když jde o naši základní bezpečnost e, a když se dostane pod tlak. Potřebujeme opravdu zajistit svá práva, ale poskytnout prostředky k ochraně našich občanů bezpečnosti. Abychom naplnili tuto vizi, potřebujeme globální přístup, ne pevnost Evropu. Potřebujeme eh, spolupracovat s řadou zainteresovaných stran, eh, naslouchat eh, spotřebitelům i podnikům, veřejnosti, veřejným orgánům a myslím si, že tato myšlenka napomůže tomuto procesu a bude lépe, když budeme všichni spolupracovat. Děkuji. Děkuji, paní Ford. A nyní paní Kalas za ALDE. Um, uh, Tady existuje diskuze, ze které vznikají určité otázníky. Zdali internet je základním právem, nebo zdali je to komodita jako voda. Pokud ano, tak jaká máme pravidla online? A co je klíčové na této diskuzi, je, že internet není něco národního či evropského, no je to světové, globální a jakákoliv pravidla opravující konkurenci, dohled a tak dále se musí aplikovat na globální úrovni, abychom předešli roztříštěnosti inter- internetu. Proto my musíme podporovat toto IGF, toto fórum a e, protože internet samozřejmě staví různé výzvy, ale i příležitosti. Proto eh, zde máme toto usnesení, a, mm, mm, které hovoří o tom, že je třeba chránit svobody a práva, tak, která máme offline, je chránit i online. A samozřejmě žádná ale cenzura online. O tom tady jsou různé debaty, včetně Evropy. Samozřejmě to by bylo v rozporu s našimi základními Právě Estonsko, moje země, je druhá v pořadí, pokud jde o svobodu internetu, ale jsou zde výjimky. Máme 84% zemí v roce 2014, mm, v podstatě neměli žádné předpisy na ochranu obsa, občanů před masovým dohledem, špehováním. To je ještě horší než v roce 2013. Tady bych chtěla doplnit jednu věc. Práva jednotlivců eh, na zabezpečení komunikace, včetně kódování, šifrování, to je součást stejné debaty a o tom také musíme hovořit stejně, jako hovoříme o tomto foru. Jsem přesvědčena, že soukromí jednotlivců na internetu eh, eh, je i Eh, eh, jakmile přestane platit, tak přestane i eh, existovat tato platforma svobody, jako je internet. Děkuji. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Reimo. Děkuji a další řečník je pan Raymond za zelené. Tak, já prezident. Das Internet lebt. Pane předsedo, internet žije ze zvláštního rozporu, protože na jedné straně jsou počítačové systémy, systémy velmi regulované, skládají se z různých příkazů a pravidel. Eh, na druhé straně je internet eh, neregulovanou oblastí bez standardů. Každý si tam mohl dělat, co chtěl a pouze tak se internet stal takto úspěšnou záležitostí, jakou dnes je. Tato svoboda eh, je ohrožena, protože se změnily zájmy. Vlády a koncerny eh, mají často pocit, že větší regulace, intenzivnější regulace by pro ně byla výhodnější. Evropská unie by se měla zastat fora pro zprávu internetu, měla by se zastat otevřeného, svobodného internetu, tak, tak aby regulace probíhala na mezinárodní úrovni. Rád bych vyzdvihl dva body z tohoto usnesení a jsem rád, že se to setká s vaší podporou. Za prvé neutralita sítě a kontrola. Svobodný internet potřebuje být neutrální, neutralita sítě je důležitá, na tom se můžeme všichni shodnout. Doufám, že když v příštích dvou letech dojde k hlasování, že tedy tu budeme mít srovnatelné definice neutrality sítě, protože Eh, jde o to, aby všichni eh, si pod tím představili to samé, zatím si o tom troufám pochybovat. Eh, neutralita sítě v tuto chvíli není něco, co bychom mohli degradovat a pominout. Myslím si, že každý subjekt by měl mít, všechny subjekty by měly mít stejná, stejné postavení. Jde o to, abychom chránili práva občanů, a myslím si, že právě jako Evropský parlament eh, bychom měli do budoucna přijmout velmi silnou pozici a, a měli bychom tedy chránit práva občanů, především těch eh, bezbraných, a to tváří v tvář sledování. To by mělo být na našem, nám ležet na srdci více než eh, zájmy tajných služeb. A nakonec ještě jedna výzva. Pokud eh, tedy máme vzít fórum pro zprávu internetu vážně, tak bychom eh, tam také jako eh, parlament měli být zastoupení. Myslím si, že to by bylo velmi pozitivní. Děkuji. Edustaja Agnew, kaksi minuuttia eftd Děkuji a nyní pan Agnew za EFTD. Pokud by nějaká fráze nás měla přimět e, spozornět, tak je to e, zpráva internetu. Všichni, e, kdo věří ve svobodu podnikání nebo vyjadřování, by se měli zděsit zprávy internetu nebo řízení internetu. Teď eh, se hovoří o spoustě pěkných eh, takových frází, ale jsou to jenom eh, fráze. Existence internetu a to, jak usnadňuje výměnu myšlenek, děsí etablované elity, které už nejsou schopné kontrolovat informace ve svůj prospěch. Internet je obrovská hrozba od tedy eh, t, ústavenému řádu první od eh, zveřejnění eh, Bible ve středověku v domorodých jazycích. Mohlo by také samozřejmě tady docházet k nás usnadňování terorismu nebo šíření dětské fotografie, ale všechny snahy jinak omezovat internet je třeba utnout v samém začátku. Nikdy nesmíme zapomínat na to, že eh, státy eh, sami ani nejsou schopné zvládnout svoje vlastní IT a to, že by měli eh, u dávat růst, tempo růstu internetu je iluzorní. Je třeba vytvořit takové podmínky, kde může svobodné podnikání mm, vzkvétat a ne, abychom naopak mu blokovali cestu. Můžeme vytvářet eh, standardy eh, internetovému hardwareu, ale eh, nechme lidem prostor, aby byli motorem růstu internetu. Děkuji. A příštím řečníkem je pan Žalk na minutu. Internet je, je zázračným, úžasným nástrojem pro, pro podporu myšlenek ideologických, politických a to je možná jediný demokraticky reálný výdobytek za posledních 15 let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 zde naše doba je tedy charakterizována oligarchy a na, na rozdíl od toho právě internet může eh, být výrazem reálné společnosti. To je takový paradox. V podstatě ta nejvíce dematerializovaná technologie eh, v podstatě je tribunou nových eh, novátorských názorů, které se staví proti liberální globalizaci. Samozřejmě nepřijatelné jako propagace terorismu například, protože hm, často to ale hm, i samozřejmě Eh, to nás musí nutit k různým eh, dobrým eh, rozhodnutím, jako třeba zavírání těch džihadistických stránek. A le potom to často vede k tomu, že se zavádí vlastně takový permanentní výjimečný stav a je to na úkor všech potom. A je třeba ve jménu demokracie samozřejmě Eh, tím, že eh, zabráníme, chceme zabránit jedné letecké nehodě, tak přece nezakážeme letectví. Děkuji a nyní na minutu a půl eh, má slovo paní Perelin. Pane předsedo, rok 2015 bude rozhodující pro rozvoj nových struktur v rámci internetu. Tyto mezinárodně koncipované debaty musí být vedeny za účasti EU. IGF v minulosti vytvořil konkrétní rámec pro mezinárodní diskuzi, do které by byly zapojeny všichni zúčastně, všechny zúčastněné strany. Myslím si, že by tomu tak mělo být i do budoucna, že i do budoucna by mělo eh, být zaručeno prodloužení jeho mandátu. Je velmi důležité, abychom eh, tedy zdůraznili eh, multi-stakeholder princip, protože pouze pokud do toho budou zapojeni eh, všichni, všechny zúčastněné strany, můžeme eh, vytvořit nosné koncepty. Model různých zájmů musí stát stále v popředí a eh, všechny další cesty jsou špatné. Proto jsou členské státy nabádány k tomu, aby posílili tento model tím, že na místní, regionální a národní úrovni budou aktéři eh, postupovat transparentně, budou zodpovědní a tím tedy eh, bude zaručena kvalitní práce a kvalitní fungování internetu. Já si myslím, že mezinárodní Debata je velmi důležitá, měli bychom se snažit o internacionalizaci a v této souvislosti bych chtěla zdůraznit práci ICANN, protože ta, právě ta je důležitá, ale měla by být transparentní. Internacionalizace procesu IANA je také velmi důležitá a proto očekávám, že Evropská komise eh, i parlament do toho budou zapojeni

přijatými dokumenty musíme obnovit mandát IGF a musíme ehm, eh, se posunout k eh, širšímu mezinárodnímu eh, ehm, zpravování IGF. Digitální jednotný trh bude a je v jádru budoucnosti evropské ekonomiky. Jak usnesení říká, růst související s evropskou ekonomikou souvisí, nebo dává do, dohromady 11 HDP. Um, mm, od 3,8 eh, eh, v roce 2010 to má eh, narůst na 5,8 v roce 2016. Ten nepřímý přínos je dokonce ještě větší na fyzický svět. Evropská unie musí eh, hrát svoji roli, protože nemůžeme eh, tu eh, regulaci v jednotného digitálního trhu nechávat v rukou orgánů, které nejsou pod naší kontrolou. Ale musím říct, že mezinárodní zpráva internetu je také dvojsečná zbraň tak jako my tady eh, stále eh, silně hovoříme o, eh, nebo dostáváme silnější hlas při zprávě internetu, tak jej také dostávají země, které nectí lidská práva. Evropská unie musí zaujmout jednotnou frontu se stejně naladěnými zeměmi, které to chtějí zneužít k ospravedlnění cenzury a omezení svobody schromažďování a projevu pro své občany. Musíme se eh, spojit proti jakýmkoliv velkým eh, firewallům a sledování na internetu. Musíme eh, zajistit svobodu přístupu k internetu, protože jedině tak se lidstvo dostane vpřed. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Reda minutu. President, dear colleagues, the internet is global by... Mm, Internet je globální ze své povahy, ale samozřejmě, i když IGF není rozhodovacím orgánem, tak je to důležitá platforma pro globální dialog o řízení internetu. Je třeba zajistit, ale aby všichni měli možnost se do tohoto dialogu zapojit smysluplným eh, způsobem a eh, samozřejmě i průmysl a dotčené subjekty musí se zapojit do IGF. Některé skupiny samozřejmě budou více eh, spolehat na externí podporu než jiné skupiny třeba, je třeba podporovat aktivně, tedy z Evropské unie, občanskou společnost a stabilní financování IGF je zásadní proto, aby tato fórum bylo politicky nezávislé. A na poslední zasedání v Istanbulu lokální opoziční skupiny si stěžovaly, že nebyly zahrnuty do oficiálního programu a museli i zorganizovat paralelní antiforum aby byly vyslyšeny. Potom jedna skupina, která tam chybí, to je parlamentní opozice. A proto Evropská unie nejenom musí zajistit, že IGF bude adekvátně financováno, ale že i Evropský parlament i umožní dalším, aby se zapojili dalším politickým proudům, aby byly zastoupeny na IGF. Děkuji a další řečníky jedna minutu je paní Trošinsky. Děkuji, pane předsedo. Internet, to je pravda, to je prostor svobody, který je třeba chránit, ale po té, co jsme zjistili, že existují různé velké programy mm, špehování na internetu ze strany amerických orgánů, tak to ohrožuje i nezávislost a i, tedy je třeba, abychom my jasně na to zareagovali a nejenom tedy jen tak eh, prodloužit eh, tento mandát. Ne, musíme jasně deklarovat, že musíme zároveň garantovat základní práva a musí všechno se organizovat transparentně pro všechny, na všech místech a v každém okamžiku. A my samozřejmě nechceme spochybnit eh, systém řízení, ale musíme říci američanům, co vám tak vadí. Proč nás špehujete, nás Evropany? Eh, nechcete, aby Evropané měli svobodný eh, soukromý život? My máme ale velké podezření, pokud jde o hm, cíle tedy Američanů a pokud jde o jejich vůli. A samozřejmě ale nic eh, eh, v těchto našich rezolucích eh, nás neuklidňuje, že skutečně to tak bude, že budeme schopni odolávat americkému gigantovi. Ano, je třeba, aby Evropa byla plně přítomná v této světové debatě. Hohenstein, minuty 30. Olkaa Děkuji a nyní na minutu a půl paní Tun von Děkuji, pane předsedo. Eh, Fórum pro zprávu internetu eh, je v současnosti nejdemokratičtější struktura, ve které se vede debata o budoucnosti internetu obecně. Spolupracují tam eh, nejenom vlády, ale také představitelé podniků, zájmových skupin, nestátních organizací, občanů, různé osoby. Eh, debata o budoucnosti internetu je dnes opravdu klíčová. Tváří v tvář eh, všem těm výzvám, eh, které vidíme před sebou. Internet se šíří, vyvíjí se nesmírně rychle roste čas strávený na internetu a také se stále více využívají prohlížeče internetu. Dnes používáme eh, mobilní zařízení více než eh, laptopy nebo eh, osobní počítače. Potom aplikace, které jsou pro, udělaná pro jednotlivé zařízení, nespolupracují s jinými zařízeními a to vše způsobuje, že z internetu je stále něco ne, nepolapitelného a síť je stále eh, uzavřenější. A uživatelé internetu eh, jsou tím ohroženi. Je třeba se bavit o tom, jak eh, zajistit nebo zachovat otevřenost globálního internetu tváří v tvář k těm změnám, jejich jsme svědky. Je důležité, aby mandát fora pro zprávu internetu byl prodloužen valným schromážením OSN. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Weidenholzer. Jeden z největších globálních úkolů, historický úkol, tak, tak jako eh, na počátku 20. století eh, motorizace i nyní eh, tváří stář internetu potřebujeme nová pravidla. Proto je toto fórum důležité. Dvě rozhodnutí jsou nejdůležitější. To musíme zase znova zdůrazňovat. Za prvé ochrana soukromí v digitálním světě, protože všichni mají eh, právo na ochranu před sledováním státu a osobní údaje jsou soukromou, soukromým vlastnictvím každého člověka. Za druhé jde o otázku, jak je, bude internet organizován. Internet je veřejné přístupné médium, proto musíme jasně definovat princip neutrality sítě obou případech musí Evropský parlament sehrát svoji roli. Přijali jsme důležitá rozhodnutí a očekáváme od Rady, že k tomu eh, konečně přijme rozhodnutí a přestane váhat. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Šár. Milí kolegové, zpráva internetu, eh, to je eh, rozpor musíme eh, globální internet koncipovat tak, aby byl otevřený, bez zbytečných eh, hranic. Zároveň musíme přijmout správná rozhodnutí na mnoha úrovních. Eh, do celého konceptu by mělo být zapojeno co možná nejvíc zúčastněných stran. Zprávu by neměly převzít takové země jako Rusko, Čína, Musíme tedy dbát na to, aby takové fórum eh, jako IGF eh, doskálo těmto úkolům. Zároveň musíme zajistit neutralitu sítě, jak tady, tak globálně. Měli bychom spolupracovat s uživateli internetu, nevládními organizacemi a globálními partnery, tak abychom eh, základní práva a svobody aplikovali také online, tak jak jsou aplikována offline. Společně se nám podaří zajistit otevřený internet, který eh, umožní že to, že všichni budeme nyní i do budoucna využívat jeho výhod. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Šáke, eh, je tu modrá karta, paní Morvaj vám chce položit otázku, přijmete ji? Dobře, takže paní Morvaj, máte 30 sekund, prosím. Képviselőtársnőm azt mondta, hogy Oroszország valamiféle Balkan... Milá paní kolegyně, vy jste hovořila o Rusku, o balkanizaci eh, internetu. mám špatné informace, když řeknu, že Edward Snowden, který odhalil americkou kontrolu internetu, hromadné sledování internetu, je v tuto chvíli v Rusku, kde se mu tedy dostalo ochrany a odkud e, dále pracuje. Jak tedy e, jste schopná tyto dvě věci spojit? Uh, Jak asi víte, tak jenom proto, že tento informátor odhalil eh, zneužívání moci ve Spojených státech s pravodajskými službami, eh, ne Eh, to neospravedlňuje to, že eh, eh, Kreml potlačuje svobodu projevu žurnalistů a kohokoliv dalšího, ať už offline nebo online. A dále data jsou skladována přímo v Rusku a nejenom pro uživatele v Rusku, ale i pro občany po celém světě a proto to porušuje pravidla otevřeného internetu, jak jsme na ně zvyklí. Děkuji a dalším řečníkem bude pan Lebreton. Internet musí zůstat svobodem, eh, prostorem svobody a musí se tam respektovat svoboda na právo projevu, ale zároveň právo na zapomnění, což je základní aspekt ochrany soukromí a osobních údajů. Právo na to e, zapomnění, to bylo posvěceno 13. května 2014 judikátem Evropského soudního dvora. To znamená, všechny osoby, které byly poškozeny informacemi na internetu, tak musí mít možnost donutit e, daného, tedy provozovatele, aby e, v podstatě tam tedy eh, eh, vymazal ty údaje o nich. A to ale nestačí. Google se snaží tomu nějak odolávat. Nedávno 6. 2. 2015 i spochybnil toto právo na to být zapomenut. A proto toto fórum musí skutečně navázat na tuto aktivitu a je třeba precizovat tři body. Za prvé eh, ta doba, po které ty informace budou předmětem toho právo na zapomnění, potom to eh, právo na zapomnění jeho vztah na právo na informace a potom tomuto právu je třeba dát extra evropskou, mimo evropskou, mimo evropskou dimenzi, tak abychom to tím pokryli i americký Google. Děkuji a nyní na minutu a půl paní Nýbler. Děkuji, paní předsedo, paní, pane komisaři, milí kolegové. Potřebujeme eh, internet, přístup pro všechny, musíme zabránit diskriminaci na internetu, musíme vytvářet důvěru eh, to znamená ochranu údajů, ochranu eh, duševního vlastnictví, to všechno jsou velmi důležité věci. Pokud tedy chceme do toho vnášet evropské hodnoty, tak si myslím, že Fórum pro zprávu správu internetu je proto důležitou platformu. V minulosti se ukázalo, že Eh, toto fórum svému úkolu dostalo a já tady doufám, že jeho mandát bude prodloužen. Pokud bude prodloužen, milí kolegové, milé kolegyně, tak musíme my, Evropané, eh, být dobře slyšet. Rád bych, ráda bych tady potrhla to, co řekla paní kolegyně Frhajn, to znamená, že naše delegace by měla být co možná nejširší, největší. Jako parlament bychom měli být co nejvíce zastoupeni vedle příslušných komisařů, měli bychom se účastnit těch jednání. Ráda bych zároveň využila příležitosti a upozornila vás na to, že pokud hovoříme o dalším vývoji právního rámce pro internet, tak musíme nejprve splnit vlaš- naše vlastní úkoly a ráda bych tedy požádala místo předsedu komise, aby s ohledem na ochranu údajů, ochranu osobních údajů a telekomunikační balíček eh, vyzval a upozornil členské státy na to, že je potřeba dosáhnout dalšího pokroku, tak abychom jako Evropská unie splnili naše domácí úkoly a abychom tedy mohli zastávat silnou pozici na mezinárodním poli. Děkuji. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dantti, yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji. A nyní na minutu pan Dante. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo, kolegové. Internet to je eh, nevyčerpávající zdroj eh, znalostí, je to zdroj ekonomického růstu, je to strategický geopolitický nástroj a eh, zde i je to něco, co E, musí být ale doprovázeno řádnou zprávou, governance, která bude garantovat transparentnost, demokratičnost, neutralitu, bezpečnost a je tedy na Evropské unii, aby Evropská unie byla lídrem ve světě a aby eh, zajistila, že tato síť bude inkluzivní a bezpečná bez toho, aniž bychom ale kompromitovali zpráva a svobody na webu. Eh, a, eh, a, občané musí mít důvěru v digitální prostředí a musí plno, plně využívat nové příležitosti, které skýtá jako obchodování a další služby na internetu internetu. Splně, eh, a pokud se dohodneme na směrnici o bezpečnosti eh, těchto zdrojů, tak to bude první krok tímto směrem. Salini, minuty 30, olkaa hyvä. Děkuji, pan Salíny, minuta 30. Ano, pane komisaři, možnost, kterou máme, to znamená prostřednictvím e, řádné zprávy internetu, governance takzvané, to znamená, to nám otevírá e, nový prostor, který společnost teprve nedávno objevila a i prostřednictvím tohoto governance my nemůžeme mm, mm, dovolit, nemůžeme tedy Eh, dovolit, aby internet eh, i eh, zneužíval důvěru. Naopak internet má i podporovat a má být místem rozvoje a ne pouze místem urážek a nejistoty. Naším úkolem tedy je podporovat tuto governance a já souhlasím se všemi, kteří to říkají. I dnes v diskuzi jsme to tady slyšeli, že koncepce této governance je neslučitelná s koncepcí internetu. Já si nemyslím. Tato governance toto řízení internetu, to není eh, něco, nějaká, nějaký dohled eh, nad internetem, ne je třeba, aby to byl prostor, který bude příležitostí pro všechny. Já jsem přesvědčen, ale že je nezbytné tady udělat určité kroky a i dnes tedy pořád ještě vlastně eh, máme, platí tedy eh, normy z Kalifornie tady a nad webem a takže je třeba, aby došlo k určité evoluci, k vývoji a to je velice správné, že toto anticipujete. Já bych rád, aby tento parlament ale mm, eh, eh, měl jasnou pozici, kterou budou prosazovat na fórum Internet, Internet Governance, eh, Governance Forum a aby tam tedy Evropská unie parlament si zachovali v době, v čase do budoucna svoji roli. Lopec, yksi minut, olkaa hyvä Děkuji, pan Blanco López. Minutu. Já chci podpořit obnovu mandátu eh, tohoto fóra a i to, eh, že je třeba do toho zapojit všechny strany. Multi party to musí být. A je třeba i zajistit internet, který bude otevřený a Mm, pro všechny a je třeba i eh, chránit eh, neutralitu sítě, což je předpoklad pro svobodu projevu, svobodu informací a pro růst a zaměstnanost, kterou může prosazovat internet. Pan Obama stanovil jasnou červenou linii a že přijme striktnější opatření na ochranu neutrality. V posledních dnech eh, předseda Federální komunikační komise navrhl, že poskytovatelé přístupu by ne neměli diskriminovat obsah a ve svých aplikacích. A takže na, straně, na druhé straně Atlantiku se dělají kroky a Evropa nemůže zůstat pozadu. Garantovat neutralitu sítě a internet který musí být svobodný, to je základní pro to, abychom garantovali svobodu projevu na síti, aby síť mohl být eh, plně využit inovátorsky a generovat pracovní místa zaměstnanost. Rubike. Děkuji. A nasleduje pan Rubik na 1,5 minuty. Věřím, že internet government je otázka budoucnosti. Um, dozorové aktivity je třeba technologicky analyzovat, jaké technologické možnosti máme k dispozici. A také bylo konstatováno, že nejenom tajné služby mohou využívat tu možnost eh, dozoru, ale také se může stát rychle, že teroristické organizace eh, eh, najdou klíč, které ty bezpečné linky vlastně učiní nebezpečnými. Ehm, proto je důležité, aby, ochra, aby byla definována ochrana našich zařízení. Já bych na svém zařízení chtěl rozhodovat o tom, co, eh, tam, mm, co se tam dostává, co se dostává ven. My potřebujeme ochranný deštník pro naše zařízení která by zajistila privátní sféru. To je, eh, chceme zabránit tomu, aby v budoucnu eh, třetí osoby mohly zasahovat do našich zařízení. To je stejně tak jako kdyby si někdo eh, v tomto sále prostě rozhodl, že bude používat moji ruku. To prostě není možné. Budeme potřebovat bezpečnější vedení. Občané musí být, eh, mít jistotu stejně jako u listovního tajemství. V podstatě jde o tom, že neutralita sítě nemůže být zneužívána streamingovými službami. Ty kapacity, které se mm, budou v budoucnu používat, nebudou moci být dávány k dispozici. Děkuji. A následuje paní Flašiková Beňová. Ale ne, ne, není v plénním zále, takže paní Spiraky. Madame Spirak. Thank you, Mr. President. Eh, thank you. Děkuji vám. Děkuji, pane místopředsedo, drazí kolegové. Je třeba říci, že musíme tuto otázku řešit v rámci jednotného trhu, musíme se snažit učinit pokrok, protože podle posledních studií se jedná o takovou bránu pro stovky milionů spotřebitelů a to může přispět k nárůstu HDP až o 4 Je tedy třeba zajistit, že internet bude mít institucionální a správní podporu nejlépe prostřednictvím nějaké celosvětové dohody. Bezpečnost osobních údajů občanů, ochrana dětí, svoboda projevu a svoboda pohybu myšlenek, to všechno si zaslouží podporu a obhajobu. Internet musí být neutrální a je třeba také chránit konkurenceschopnost nových novátorských podniků. Díky nimž se dále může rozvíjet podnikatelský duch v Evropské unii. Zpráva internetu jak zaznělo na konferenci v Řecku v roce 2006, může přispět k lepší výměně myšlenek a může také pomoci zajistit větší svobodu pro občany a podniky. Z těchto důvodů je velice důležité, aby Evropský parlament vyslal jasný signál směrem k OSN. Je také třeba, abychom přijali potřebná opatření, pro dokončení jednotného digitálního trhu. Děkuji. Děkuji a nyní paní Paunová. Pane No, děkuji. Podniky v Evropě používají internet každý den pro obchodování v EU a se zbytkem světa. Um, globální sítě se eh, rozvíjejí každý den a eh, to díky úspěšnému modelu řízení. Umožňuje všem aktérům, akademikům, občanům, nevládním organizacím, vládám, velkým a malým podnikům. Ehm, model řízení internetu se stal demokratickou platformou pro výměnu nejlepších praxe, proto eh, eh, rozvojujeme jeho další rozvoj. Já vyzývám EU a členské státy, aby podporovali tento úspěšný model řízení internetu. V roce 2015 eh, OSN bude revidovat obecnou politiku a Evropa by se mohla stát globálním lídrem tím, že bude podporovat model otevřeného internetu um, kompromisy, co se týká roamingu, um, autorských práv, neutrality eh, internetu. To všechno by využilo toho, eh, té příležitosti a vedlo by to k dokončení digit- eh, jednotného digitálního trhu v Evropě. Děkuji. Pak jako další má slovo v rámci Catch the Eye. Máme tady řadu žádostí o slovo a máme dost času, takže můžeme tyto žádosti přijmout. Přečtu ta jména tomto pořadí. Roy, Nistelrooy start, uh, then... Začne pan Nistelrooy. Caputo. Pan Caputo. Marias. Mr. Etheridge, uh, Mr. Sojar, Madame Sojarova, Mr. Negrescu and uh, Mr. Nagy and Mr. Boni. And Ms. Morvai. And that's it. That closes the list. So, uh, Všechno, tím tedy uh, končil ten seznam. Pa, pan van Nistelrooy má slovo jako první. Pane předsedo, komisaři, kolegové, jsem rád, že tady máme tento návrh po sedmi letech. Konečně máme rezoluci. Děkuji uh, kolegovi Castillo a dalším. Toto fórum OSN dává možnost debaty i s méně rozvinutým světem což je velice důležité. A já bych chtěl eh, vědět, zda Evropská unie nemůže podpořit nevládní eh, účast na nevládní úrovni rozvojového světa, nejenom vlády, ale aby se lidé angažovali. Možná eh, by bylo možné tady najít odpověď. Druhá věc se týká toho, já jsem se účastnil v Vilniusu a Aten a úroveň komunikace se všemi těmito partnery, národními partnery, je možná. Proto jsem trošku smutný, že parlamentní delegace je stále menší. E, to není dobrý signál internetové komunitě. Takže dejme tomu znovu na pořad jednání. Děkuji vám. A dalším řečníkem je pan Kaputo. Děkuji. Obnovení mandátu pro zprávu, fóra pro zprávu internetu IGF musí být tímto parlamentem podpořeno. V roce 2005, kdy bylo založeno, prosazovalo toto fórum transparentní vícestrannou debatu o zprávě internetu a zvýšilo tím Eh, úroveň spolupráce mezi všemi aktéry, mezi občanskou společností, soukromým sektorem. Internet hraje v našem životě stále větší roli. Ovšem jeho eh, rozvoj naráží na různé otazníky a musíme si z toho učinit prioritu, jak podpořit minority na internetu, jak podpořit svobodu projevu, jak řešit otázku soukromí a zabezpečení dat. Kromě toho jsou eh, tady některá jména domén, která jsou problematická. Takže musíme zkrátka zajistit, aby Evropská unie forum podpořila. Evropský parlament musí i nadále podporovat evropské hodnoty prostřednictvím interakce a podpory občanské společnosti, tak, aby občané na tom, tedy, na, na tom foru byli zastoupeni poslanci, aby existovala svobodná síť ve prospěch svobody projevu. Děkuji, paní, pan Marias. Děkuji, pane předsedající. Jak všichni vědí, internet slouží k podpoře ekonomiky založené na znalostech a k podpoře demokracii. Musíme zde řešit velice zásadní otázky. Co třeba budeme dělat eh, s otázkami ekonomickými v souvislosti s nově vznikajícími podniky? jak tomu bude s kontrolou technologií, s výzkumem, jak se bude postupovat při, pře, při porušování práv jednotlivců. Je tady úloha státu. Existují autoritativní státy a vlády, které omezují svobodu projevu, omezují osobní svobody a pronásledují občany. Je třeba tedy přejmout opatření a skoncovat s takovýmito aktivitami je nutné chránit každého jednotlivce. Potřebujeme pluralistický internet, participativní, do kterého se budou moci zapojit všichni občané. Potřebujeme internet, který bude bezpečný, který bude chránit osobní údaje. Je tedy určitě dobré prodloužit mandát tohoto fóra prostřednictvím našeho parlamentu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Jakovčič. Jakovčič. Internet Governance Forum. Toto fórum pro zprávu internetu je, je nezbytné, musí být prodlouženo nejenom na o rok. Potřebuje delší mandát, neboť je to e, nejvhodnější způsob, jak zajistit jeho fungování. Všechny uvedené zásady, svoboda, lidská práva, všechno to, co, všechno to sebou internet nese. Ale není to jenom nějaký produkt nebo služba. Je to přímo způsob života. Na online trávíme celé hodiny denně. Bohužel. Ehm, právě proto zdůrazňuji, že potřebujeme novou filozofii. Musíme začít ho- hovořit o digitální svobodě a ta by měla zakotvovat všechny eh, ty uvedené principy a všechna ta rizika. Děkuji vám. A nasleduje pan Etheridge. Děkuji. Velkou předností internetu je volný přístup k informacím pro všechny. Je možné prostřednictvím malého přenosného zařízení získat přístup levně k víc informacím než k velkých, eh, ve, ve velkých knihovnách minulosti. Takže je potřeba samozřejmě tuto otázku zpravovat, protože znalosti předznamenají také sílu a svobodu. Ano, musíme eh, předcházet zneužívání, nesmíme nikdy eh, připustit, aby byl internet zneužíván ke zločinnosti, ale zároveň musíme zajistit, aby politici nikdy znalosti neovládali, nekontrolovali. Tím pádem se zachovává status quo. Ať informace a poznatky volně plynou, ať lidé znají pravdu, ať eh, nastane informačně inspirovaná demokratická revoluce, kde svoboda slova a skutečná demokracie se vrátí do celé Evropy. To by byl skvělý den, kdyby nastal. Děkuji. A následující řečník je paní Ferová. Kolegyně a kolegové, málo kdy se zde setkávám s tak velkým porozuměním a shodou a to napříč politickým spektrem

Děkuji a pan Negresku. Jistě, že eh, musí být chráněni jak uživatelé, tak i ti, kdo eh, rozvíjí internet, ale zároveň tak, aby eh, nebyl internet zneužíván. Evropská unie se stává a má šanci stát se být na čele tohoto rozvoje. Proto podporujeme rozšíření tohoto mandátu. Musíme zapojit všechny aktéry a musíme, musíme bojovat proti tendencím kontrolovat tento prostor, jako například v případě akta nebo to, co se děje v, něk- v, mnoha, eh, v některých evropských státech, například v Maďarsku. Eh, je důležité, abychom chápali, že internet pro mnohé znamená naději. Naději pro demokracii a eh, možnost rozvíjení přeshraničního podnikání pro malé a střední podniky nebo jediný způsob komunikace pro ty, kteří mají rodiny někde daleko v zahraničí, včetně rumunské diaspory. Olkaa hyvä. Děkuji. K dalším má slovo pan Náč. Internet může generovat výrazný růst do 11%, což je velký příspěvek HDP eh, a ten bude růst o 5,7%. Malé a střední podniky využívají internet. A ehm, ti, kteří, ty z nich, kteří z nich ho používají, se rychleji rozvíjejí než ty, kteří ho ignorují. Takže internet se stal důležitou součástí našich životů. Samozřejmě tato svoboda je také zneužívána zločinci a tady jde o teroristy, ehm, producenty dětské pornografie a podobné E, záležitosti. Musíme internet podporovat, ale také musím zmínit, že je třeba více zdůrazňovat bezpečnost. Musíme lépe kontrolovat obsahy, které mohou být zneužívány. Děkuji. Děkuji, pan Bony. Děkuji, pane předsedo. Čtyři body. Potřebujeme obnovit mandát fóra pro zprávu internetu a já chci poděkovat kolegovi Castillo za tuto iniciativu. Za druhé je to důležité, protože jsme eh, na začátku nového boje o základní hodnoty internetu. Eh, svoboda, síťová neutralita, soukromí, bezpečnost. Nechceme balkanizaci internetu. A Um, více aktérový model řízení internetu je jediná garance, jak zachovat tyto hodnoty. Za třetí, um, tento model um, zprávy internetu je nejlepší platformou pro globální diskusy o rovnováze mezi svobodou, soukromým ekonomickým rozvojem a bezpečností. S plným respektem všech dimenzí těchto problémů. A za čtvrté, v Evropě potřebujeme mnohem silnější eh, sítě mezinárodními fóry internetové zprávy. Děkuji. Děkuji. Nimorvaj. Mm, mnohokrát děkuji. Já chci navrhnout, abychom mluvili o tom podstatném. Proto se obracím na pana komisaře a chci se zeptat, jak mm, to pokračuje stíhání mm, nebo sledování ehm, těch agentur nebo postup proti těm agenturám, kteří stelují, kteří, které sledují lidi, osoby, občany, aniž by respektovali eh, základní svobody, tedy sledují lidi na internetu USA, Velká Británie, další státy, které e, pověřily tajné služby, aby sledovali datový provoz evropských občanů. Již před rokem Evropský parlament přijal zprávu této věci a já chci, pane komisaři, požádat o to, abychom byli informováni Eh, jak vypadá to vyšetřování nyní. Zda ten datový eh, provoz je stále sledován. To je důležitá otázka. Děkuji vám. Děkuji. Abych to schrnul, pan Ancip za komisi. Mr. President. Vážený pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, chtěl bych vám srdečně poděkovat za tuto velice plodnou rozpravu. Řada otázek, které zde byly zmíněny, jsou předmětem práce komise. Pokud jde o digitální jednotný trh, komise rozhodně podporuje model zprávy internetu prostřednictvím mnoha zúčastněných stran také eh, si myslí, že toto zapojení více stran dobře vystihuje tu mnohonárodnostní povahu internetu, podporuje takový přístup inovace a jde to ve prospěch digitální revoluce. IGF úspěšně propojilo různé zúčastněné strany v otevřené diskusi. I když mnohem více by se ještě mohlo učinit ke zlepšení tohoto fóra, tak se ukázalo, že fórum je velice užitečné a prospěšné. Jak víte, Evropská komise patří k nejstabilnějším a nejangažovanějším finančním přispěvatelům do tohoto fóra. Je to nezbytné pro stabilitu, kterou každá organizace potřebuje, aby mohla řádně fungovat. Na závěr bych ještě řekl, že komise si velice cení vaší práce v této oblasti. Potřebujeme skutečný pokrok v oblasti internetu tak, aby vznikly struktury inkluzivní, transparentní a zodpovědné a technicky životaschopné. Jinak je tady riziko, že eh, se prosadí spíše více mezivládních přístupů. Fórum musí být posíleno. Je třeba, aby bylo důvěryhodné a inkluzivní. A právě zde Evropská unie, která má dlouhou tradici úcty k lidským právům, rozmanitosti a právnímu státu, může Eh, se zhostit na mezinárodní scéně vůdčí úlohy. Měli bychom se tohoto úkolu rozhodně zhostit. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane místopředsedo Ancipe. A dostal jsem. Tak prosím, máme tady procedurální připomínku paní Morvaj. Mě by zajímalo, zda by pan komisař neměl trochu odpovídat na otázky poslanců. Vy jste tady přečetl něco, co jste napsal vy nebo někdo jiný, nevím, asi vám tohle někdo napsal, tenhle referát. Eh, první polovinu uh, už jste přečetli um, před rozpravou, druhou půlku po rozpravě, ale proto my tady nejsme jako poslanci a volení politici. politici. Já chci, abyste odpověděl na mou otázku. Děkuji. Musím říci, že Toto není uh, úplně procedurální připomínka, protože komise má také svou eh, svobodu projevu. Budeme tedy pokračovat. Já jsem tady eh, obdržel čtyři usnesení k uzavření této rozpravy.